protokolu eh, nejsou připomínky, takže je schválen. 9. prosince 2008 pan witold Tomčak opět podal žádost o ochranu parlamentní imunity a práv v souvislosti s soudním procesem eh, ve městě Ostrov. Parlament se již třikrát vyjádřil k tomuto tématu v dubnu 2006, v únoru září 2008. Právní výbor byl požádán o stanovisko. Předseda právního výboru jménem svého výboru doporučil tuto čtvrtou žádost kolegy Tomčaka prohlásit za nepřípustnou. Právní výbor na svém zasedání 11. a 12. února 2009 vidět mandáty členů